few products. Uh, okay. I can switch to French, maybe. <laughs> okay, uh, I will I will continue in French. Dobrá, budu pokračovat francouzsky, pokud mohu. Takže eh, nyní tady máme závazky, což je rovněž faktorem, který omezuje jejich rozvoj. A kombinace těchto faktorů je původem jednotného statusu těchto regionů ve vztahu k ostatním evropským regionům. A tento status jim zajišťuje článek 360, 349 SFEU, kterým do voluje mít zvláštní zvýhodnění režim v rámci Evro- politik Evropské unie, jako je politika eh, konkurenceschopnosti, zemědělská a sou- politika soudržnosti. Byla vytvořena strategie ku prospěchu těchto regionů komisí a tato strategie byla představena samotným předsedou Junckerem na Gvajáně na konci října 2010. Tato strategie je strategií, která je výsledkem konzultací účastním stranu, partnerů a expertů o klíčových tématech. Je novým přístupem a já vám to krátce načetnu několik elementů tohoto nového přístupu této strategie. Zejména je tady lepší zohlednění té specifické programatiky, neboť je pravda, že tyto regiony nejsou příliš známy v Evropě a byly často ignorovány. Pak je tady lepší eh, valorizace toho, co mohou tyto regiony nabídnout, těch jejich výhod, abych tak řekla, trumfů. Pak je tady společná zpráva ze strany regionů členských států. Oni společně si zpravedují z eh, programy a je tady rovněž posílené partnerství. Jak říkám, lépe se zohledila eh, problematika těchto oblastí a týká se to celé řady politiky, politiky rybolovné, například tady máme pomoc pro obnovu rybářských flotil, komise toto zahájila, pak je tady podpora v oblasti dopravy, neboť je třeba zohlednit, že tyto odlehlé regiony samozřejmě nesouvisí přímo uh, územně s Evropou, podpora v oblasti výzkumu, tady se podporuje kartografie těchto území a tak eh, jim dovolí mít lepší přístup k výzkumným programům. Pak je usnadění přístupu těchto oblastí do, eh, k, in, k strategickým investičním fondům díky eh, aplikaci platformy Eh, specifické, která byla zavedena pro tyto oblasti a která chce eh, mimo zjednodušeného přístupu také zla, zajistit lepší zkombinování evropských fondů eh, strategického investování. Rovněž tato strategie v sobě nese modernizaci tradičních sektorů, jsou to určitá eh, produkční odvětví, například cestovní ruch či rybolov a rovněž se tedy právě dobře využít ty eh, silné stránky velmi odlehlých oblastí. Je třeba si uvědomit, že velmi odlehlé oblasti představují 80 biodiverzity celé Evropy. To je obrovské bohatství, které mají. Například díky francouzské Guajaně tady máme amazonský prales, pak eh, je, jsou tyto oblasti od strategické hlediska námořního. A co se týče vesmíru, dovolují výjimečné využívání díky své umístění. Pak je tady zemědělství, zejména eh, cukr, ovoce a další produkty, které jinde v Evropě nejsou. Proto je třeba toto vše dobře zhodnotit v rámci evropských programů, jak na úrovni lokální, regionální a další. Je třeba využívat strategie pro inteligentní specializaci. A dále klíčové elementy nové strategie eh, zde patří i to, že je tady nové, lepší řízení, lépe se zohlední zájmy regionu a jejich občanů, zejména tím, že se zrealizuje preventivní přístup. Je pravda, že do posud je, tady byla tendence v evropských institucích, aby zohledňovaly záležitosti o těchto oblastí spíše eh, pomocí legislativy, takže tak spíše eh, jaksi eh, opravovali to, co se nepovedlo, než že by zde byl preventivní přístup. To se má změnit. Dále jak již říkám, eh, vždy problematika odlehlých oblastí se bude zkoumat ex ante v rámci legislativních návrhů komise. Rovněž má být zavedena platforma ad hoc konzultací pro partnery, ať už jsou to členské státy, regiony a jejich instituce, ale například i Evropská investiční banka, která momentálně posílí svou přítomnost v těchto oblastech. Je třeba, abychom dobře naslouchali specifické problematice těchto oblastí, tak, abychom mohli přiblížit odlehlé oblasti k jádru Evropy. Dále je třeba dobře zohlednit specifikum každé jednotlivé eh, odlehlé oblasti, neboť se ve svých eh, vlastnostech velmi liší. Toto zohledněno bude a komise může eh, například vytvářet pracovní skupiny k určitým obzvláštním tématům a takto společně se může zkou, mohou být zkoumány jejich potřeby jak na úrovni legislativní, či na úrovni členských států. Další důležitá část to je komunikace a spolupráce velmi odlehlých oblastí s jejich sousedními státy. To není nové téma, bylo přítomno už v minulé strategii. Ovšem je to klíčová záležitost. Pokud chceme rozvíjet tyto oblasti, tak jim musíme dovolit, aby se rozvíjely právě ve svém regionálním kontextu. Proto je důležité, abychom používali programy územní spolupráce a abychom i nadále lépe eh, organizovali synergie mezi finančními nástroji, které se, jsou učeny pro tyto oblasti, tedy FEDER a další. Dále eh, program pro Karibik, tady byly vybrány projekty, které mm, také jsou navázány na FEDER, což je pozbuzující i pro jiné oblasti, je třeba ale nadá, i nadále vyvíjet úsilí v této věci. Měli bychom mít strukturované projekty, eh, přizpůsobené různým oblastem. Týká se to samozřejmě eh, životního prostředí a celé řady dalších otázek. A ráda bych ještě zúraznila jednu záležitost na závěr, a to je důležitost eh, partnerství pro implementaci tohoto sdělení. Proč? Toto sdělení je e, přímo výsledkem posíleného partnerství. Prezident Juncker řekl, že Evropská unie nemůže se starat o všechno v těchto územích. Některé kompetence ji musí přenechat a má se věnovat pouze těm klíčovým záležitostem, kde je důležité, aby se něco dávalo zejména zdravotnictví a další aspekty. A pro zbytek oblasti je důležité, aby akce a celý akční plán, který je ve strategii, byly implementovány v rámci synergie mezi institucemi Evropské unie, členskými státy, regiony a místními hospodářskými a sociálními partnery. To je zásadní proto, abychom využili veškerých příležitostí, které mají tyto regiony, tak, aby e, byli schopni co nejlépe využívat těchto synergií. Já tady zdůrazňuji velmi roli Evropského parlamentu, který je čím dál tím důležitější e, v tom, e, jak si uvědomujeme specifickou problematiku těchto oblastí. A jsem tomu velice ráda. Nyní bych šla, přešla k programu 2014 až 2020. Předsedkyně, bohužel já vám říkám, že již nemáme čas, proto jsem vás žádala, abyste byla stručná a přesná. Ne. Eh, ano, já to tedy velice schrnu. Pouze jsem chtěla říci, že programové období 2014 až 2020 se vyvíjí velice uspokojivě, zejména pro ty portugalské oblasti, které eh, skutečně velmi dobře postupují. Eh, co se týče francouzského problému, bych předala slovo své kolegyni, která vás mám osvětlí francouzské programy a jejich problematiku. Prosím. Děkuji mnohokrát. Děkuji paní předsedkyně a Vážení eh, poslanci a vážené poslankyně, moje kolegyně Sabin Bodý to již uvedla. Já vám tady krátce načrtnu eh, prováděním mm, programu francouzského a řeknu vám některé detaily o programu pro Gvajánu, neboť toto je region, eh, který, na který se dnes chcete zaměřit. Především chci upřesnit, že veškeré programy francouzské, ať se to týká Federu, sociálního fondu a dalších, E, například i iniciativy pro zaměstnanost mladým, byly přijaty koncem roku 2014, stejně tak jako veškeré další programy, které jsou určeny pro Francii. Což znamená, že takto jsou částí první vily programu, která byla přijata pro e, období 2014 až 2020. E, polovina či více těchto programů pro nové období byla přijata až v roce 2015. Přijetím tohoto programu eh, komise dává podporu společenství pro politiku soudržnosti. Je to asi 15 miliard EU těmto regionu, což je více než 20 celkové finanční obálky pro Francii. Společné priority Federu pro tyto regionu, a vy je znáte, to je výzkum, inovace, konkurenceschopnost podniků, eh, digitální rozvoj, eh, Eh, nízkouhlíková ekonomika, klimatické změny a jejich prevence rizik z ním vyplývajících, ochrana životního prostředí a kulturního dědictví, přístupnost těchto regionů a městský rozvoj. Veškerý tento program používá také specifickou alokaci proto, aby se kompenzovalo specifické problémy těchto regionů, zejména jejich vzdálenost od kontinentální Francie. Program pro Guajanu, ten se snaží navýšit inovační kapacitu podniků, s cílem zvýšit jejich konkurenceschopnost. Chce také zlepšit přístup k internetu v odlehlých eh, oblastech, zlepšit mm, eh, zdravotnicko-sociální struktury, zlepšit vzdělávací struktury, a snížit zbytečné náklady, které vyplývají z té geografické odlehlosti. Eh, budou tedy podporovány vzdělávací akce, které se zaměří na nejméně kvalifikované osoby. Cíl je, aby se snížilo procento mladých lidí, kteří opouští školu bez diplomu a rovněž, aby se vytvářela pracovní místa pro ty nejzranitelnější nezaměstnané. Program pro Guajanu se snaží takto řešit specifické výzvy tohoto velkého území, které má čím dál tím větší růst obyvatelstva, tam je největší nárůst ve Francie a má vysokou míru nezaměstnanosti, zejména mladých lidí a specifické důležité potřeby, zejména v oblasti vzdělávání a zdravotnictví. Když se přijal tento program, a je součástí tedy z celkových programů pro Francu, Francii. Tehdy ještě se plně nerespektovala podměnost ex ante čeho se týká zejména výzkumu, vývoje a inovativních, inteligentních inovací, dále skladování a odpadů, doprava a zdravotnictví. Mezitím veškeré tyto regionu vytvořili akční plán, který eh, eh, vede k plnění veškerých podmínek, podmíněnosti a komise řekla, že je již tedy splněn. Co se týče certifikací audit pro tyto francouzské regiony. Toto bylo provedlo s jednou výjimkou a to je Majot, kde stále ještě eh, eh, nebo respektive kde k tomu došlo až v srpnu 2017. Proč? Majot poprvé požívá výhod kohezní politiky a proto eh, ty struktury implementace této politiky byly vytvářeny skutečně z ničeho. Co se týče francouzských programů, všechny vyjma svatého Martina a Majota byly ve své zprávě přeneseny e, směrem na regionální rady. Již to tedy není v rukou e, v kontinentální Francii, ale přímo e, místně v regionu. Tady je důležité, došlo tedy i k transferu těch odborníků z toho centrálního správního střediska směrem k regionům. Dnes máme míru plnění programu asi ve výši 30 což znamená, že tady máme již rozpočtové závazky asi pro jednu třetinu. A Je tady rozmězí asi 13 Guadalupe, to je ten asi nejlepší žák v naší e, třídě a 48 Guajana, což jsou na tom nejhůře. Míra plnění 39%, což je z hlediska Francie málo, ale když to srovnáme s jinými míně rozvinutými regiony v Evropě, tak to není až tak špatné číslo. Dále Majut 10% a 18% a Reunion a průměrná hodnota je 12% během celé doby životnosti programu mohou být pozměňovány, pokud se změní podmínky a komise vyjednává s regiony podmínky pro takovéto změny. Konce minulého roku byly veškeré programy takto pozměněny, proto aby mohly dostat dodatečnou eh, dotaci pro iniciativu zaměstnanosti mladých a momentálně s regiony, kterých se to týká, analyzujeme modifikace programu pro Guadalupe a svaté Martin v důsledku hurakánu Irma a dalších. Tyto regiony budou mít k dispozici nová ustanovení nařízení a ta jim dovolí z 80 nebo 95 mít zafinancovány náklady, které půjdou na odstraňování škod. Musím říct, že máme pravidelné kontakty s regiony, máme konference, společné technické konference, také jsme součástí tého monitorovacího výboru, takže skutečně máme každodenní kontakt s nimi, hovoříme s nimi o veškerých poštížích při provádění a realizaci programu a snažíme se jim pomáhat nalézt dobrá řešení. Letos budeme čelit velkým výzvám. To bude realizace střednědobým cílových hodnot, co se týče provádění. Momentálně tady není žádný alarmující signál v tom smyslu, že ta průměrná hodnota nebude zrealizována, ale stále samozřejmě jsme velmi bdělí, budeme to sledovat pečlivě celý rok. Budeme tedy sledovat, jak postupuje provádění směrem k tomuto cíli. Na závěr si myslím, že můžeme říci, že kohezní programy pro ohledné oblasti ve Francii se vyvíjí dobře. Eh, my velmi dbáme na to, aby se již nasmluvané projekty zrealizovaly v terénu a eh, my nadále si myslím, že bychom měli mít eh, zachovanou výši úrovně programu. Důležité je, aby projekty skutečně byly zrealizovány a přinášely konkrétní výsledky ku prospěchu občanů těchto regionů. Děkuji vám. Děkuji, předsedkyně. Ptám se kolegů, zda si někdo přeje vystoupit. Eh, dobrá, pan bude to první, potom pan Celer. Takže nejdříve pan Mansko, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, milí kolegové, jsem potěšen, že náš výbor dal na pořad jednání hodnocení programu financování jejich oblastí. Ovšem s výjima Guajány si myslím, že tady nechceme nikoho stigmatizovat. Odlehlé oblasti, jak to řekla zástupkyně komise, čelí celé řadě handicapů, permanentních strukturálních handicapů a proto je tady článek 349 eh, CFEU. Je, jde o to podpořit jejich schopnost ekonomického a sociálního vývoje a tady připomínám, že strukturální fondy tady hrají klíčovou roli klíčovou roli při podpoře strukturálního vývoje těchto regionů. Na rozdíl od mnoha kontinenten, kontinentálních regionů, odlehlé regiony mají problémy s programací a s čerpáním prostředků. Je třeba to uvést. Jak eh, již bylo řečeno, nemůžeme stigmatizovat eh, odlehlé oblasti. Co se týče používání fondů na Gvajáně, a mm, paní eh, tady kolegyně o tom hovořila, ten monitorovací výbor Evropského fondu uvedl jistá čísla a schůze tohoto výboru proběhla v říjnu minulého roku. A oni říkali, že ty programy se vyvíjejí uspokojivě, zejména když se to srovná s národním průměrem. 30 programů z fondů FEDER bylo na Gvajáně implementováno. Národní průměr je 26 44 programů ESF bylo rovněž implementováno a národní průměr je okolo 39 Je pravda, že zde můžeme být toho názoru, že je, před, je tam ještě mnoho úkolů, které je třeba splnit. Není vše splněno. Je třeba dále pracovat tak, abychom zajistili, že ta absorpce fondů bude lepší a kvalitnější. Gvajána od, operační, od programového období 2007-2013 eh, byla zapojena dobře a proto si myslím, že veškeré informace, které dostanou mý kolegové poslanci, budou jim nápomocny k tomu nalézt vlastní názor. Já ještě jednou děkuji za strategii, kterou vytvořila komise v říjnu 2007 je dobrá a snaží se lépe zareagovat na specifické potřeby těchto území. Zejména vítám návrh pro vytvoření platformy ad hoc, která schromáždí eh, evropské národní a regionální eh, orgány na jednom místě a tak to budou moci lépe zvážit potřeby těchto regionů. Dále Eh, chci říci, že velmi vítám, že v rámci této strategie je ještě celá řada dalších dobrých návrhů. Eh, apeluji na nás, kolegové, abychom i nadále eh, trvali, zachovali si naše úsilí a zejména se soustředili na synergie mezi evropskými, národními a tedy t, eh, regionálními orgány ku prospěchu těchto velice odlehlých oblastí, které si přejí další rozvoj a tento rozvoj mohou získat právě díky evropské strukturální politice. Děkuji mnohokrát pan Celer. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím si, že je dobré, že o tomto tématu hovoříme zde na výboru pro rozpočtovou kontrolu. Co se týče situace a v těch nejodlehlejších oblastech Evropské unie, které jsou velmi vzdálené evropskému kontinentu a jsou jistými relikty, abych to tak řekl, z doby, kdy jednotlivé některé členské státy byly koloniálními mocnostmi. Ale nyní je tomu tak, že jsou díle, součástí Evropské unie. Z toho vyplývá jednak mno pro Evropskou unii jistá výhoda, neboť tady máme takové předsunutá stanoviště v regionech, kde bychom jinak nebyli takto přítomni. A mnoho delegací našeho výboru REGI nám eh, informovalo o tom, že pro regiony to ovšem je i nevýhodné, neboť oni musí plnit evropské standardy, které jsou samozřejmě mnohem rigidnější a přísnější než eh, standardy, které platí v okolních státech. Již začíná to již minimálními platy, jejichž hm, výše se musí dodržovat, pokud někdo vytvoří pracovní místo. Jejich výška je samozřejmě mnohem větší, než eh, je výše minimálních platů v sousedních zemích. Otázka je, hovořil o tom pan Hermancu, za některá pravidla, která platí na evropském kontinentu, například ehm, nařízení o státní pomoci, mají platit i v odlehlých oblastech a tak dále. Proto se domnívám, že je i otázkou evropské solidarity, abychom tyto regiony podpořili. Ovšem, čehož jsem si všiml já, veškeré tyto oblasti patří určitému členskému státu a my tady máme zásadu národního státu. A odpovědní eh, činitelé na místě vždy zdůrazňovali, že jsou velice vděční za evropskou pomoc, ovšem, že postrádají angažovanost jejich národních států neboť zdá se, že ti se spolehají na to, že deficity těchto oblastí budou vyrovnány právě díky Evropské unii a sami se o tyto regiony nestarají. Přičemž jsou eh, v této věci bezprostředně odpovědní. A v tomto místě bychom se měli zastavit a zamyslet se na touto problematikou, prodiskutovat si ji. Jsem rád, že se snažíme vyrovnávat nevýhody o velmi odlehlých oblastí, které vyplývají z toho, že jsou součástí EU. Často mnozí lidí v okolí mají pocit, že je to výhodou eh, žít na takovémto území. Velice se to pocituje zejména k to druh, tlak migrace z okolních států. 90% území Guajány, francouzské Guajány, je tropický pralec. Pokud ho chceme zachovat, tak nemáme v podstatě k dispozici plochy pro zemědělskou produkci, ale pokud bude počet obyvatel stále narůstat, a je to pouze jeden příklad, tak je to problém. Dále standardy ve zdravotnictví, které tam platí, jsou samozřejmě daleko od toho, jak to vypadá v okolních zemích. Ovšem, my musíme také tlačit na národní státy, k kterým tyto oblasti patří, aby dostali své odpovědnosti. Nebo řekneme dobrá, jsou to odlehlé oblasti, je to součást EU. Pak ovšem musíme mít mnohem lepší přímý kontakt s těmito regiony a provádět v těchto regionech naše programy z evropské úrovně a v tom případě ale se do toho nesmějí vměšovat členské státy, eh, jak eh, bohužel se to snaží dělat. Děkuji paní Stajla Kender, celá krátce. Děkuji. Jenom bych chtěla navázat eh, na kolegu Celera. Vy jste říkal, že nejvzdálenější regiony jsou bývalé kolonie. To s tímto ale nemá nic společného. Tak to není. Teď ale negeneralizujme. Naše povinnosti vůči těmto regionům jsou zcela stejné jako naše povinnosti vůči eh, ostatním částem Evropské unie které jsou eh, odlišné například z důvodu toho, že jde o nepřístupný horský terén a podobně a potřebují zvláštní eh, režim, eh, pokud jde o zdanění a podobné věci. Tamní obyvatelé jsou občané tak jako my a my musíme pomáhat vypořádat se s jejich handicapy, tak jako pomáháme lidem s fyzickým postižením nebo s duševním postižením, tak musíme řešit problémy občanů i tohoto typu a ne o nich mluvit jako o koloniích. Paní Body a paní Lindemans, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Zcela stručně. Co se týče odpovědnosti členských států, zde bych ráda uvedla, že komise se v rámci posíleného partnerství tímto zabývá a v rámci nového sdělení tady máme eh, komplexní akci, která je přílehou sdělení a to není pouze něco, co by se týkalo úrovně EU, ale také právě úrovně členských států, ke kterými regiony patří. To je odpověď na vaši otázku. Co se týče otázky konkurence, ano, je to pravda, že tyto území jsou vzdálená evropskému kontinentu a mohli bychom tedy říci, že v podstatě nemají, kdyby se tam narušila hospodářská soutěž, tak eh, to nebude mít na Evropu dopad. Ovšem to není názor kolegů z Generálního ředitelství pro konkurenceschopnost, protože jo, oni mají pocit, že pokud je tam například, eh, jsou tam nějaká letiště, hm, tak to dopad má. Takže je zde skutečná možnost um, narušení hospodářské soutěže. Dále, velmi odlehlé oblasti to je také článek 107 smlouvy, mají velmi dobré přístup určitým výhodněním, která jim umožňují čelit svým ekonomickým obtížím, což je ovšem opět souvisí s článkem 140, 349. Co týče historie těchto zemí, tady připomínám, že členské státy by měly sehrát svou roli s ohledem na mm, zejména politické oblasti, tady mají naprosto odpovědnost a sdělení komise se k tomu jasně vyjadřuje. A dále otázka minimálního platu. Je pravda, že je to otázka, která vytváří problémy pro konkurenceschopnost těchto území v rámci jejich regionálního územního kontextu. Proto je důležité, aby tyto úze, eh, oblasti měly strategii, inteligentní strategie, které jim umožní být konkurenceschopní v jejich regionální oblasti. To je z mé strany vše a předávám slovo kolegyni zcela stručně dva elementy, které bych chtěla doplnit k tomu, co, co řekla kolegyně. Co se týče naší spolupráce s členskými státy, například s francouzským státem, co se týče řízení programu, nejdříve zmiňuji akční plán, který byl zaveden prezidentem Macronem a který samozřejmě dává dodatečné finanční prostředky to znamená, Francie dává dotačné peníze pro to, aby pomohla Vajáně překonat obtíže. A e, my se tedy snažíme mm, aby ten akční plán, který byl nastartován prezidentem, byl doplněn evropskými programy. Dále jsme v kontaktu, velmi úzkém kontaktu s Ministerstvem pro zámořské oblasti, které nám, které nám pomáhá v tomu vytvářet si vztahy s regiony. Někdy řešíme určité horizontální problémy či problémy koordinační. Děkuji. Děkuji. Tím jsme dospěli ke konci tohoto bodu na pořadu jednání a ještě bych ráda připomněla všem kolegům, že je tady to sdělení komise s přílohou a během dalšího procesu udělování absolutoria využijeme tento dokument, abychom zjistili, zda má větší hodnotu, než je hodnota ceny papíru, na kterém byl natištěn. Děkuji vám, jsem ráda, že hovoříme o těchto konkrétních problémech. Vajánou se zabýváme přirozeně také proto, protože sledujeme tisk a Gvajána se tam objevovala v jisté roli. Nechceme se tady někoho pouze vyjmout jako vyníka z, těch, z té skupiny nejodobnějších odlehlejších oblastí. Děkuji vám mnohokrát a další bod je krátká prezentace, která nesmí v žádném případě překročit 15 minut. Je to hodnocení práce eh, Rady pro řešení problémů bank. Vítám zde pana Cardiffa, aby nám mohl představit tento bod a zpravodajkou je paní Ayala Sender. Děkuji moc krát. Já mám velkou radost, zejména z toho, že jste dnes vlastně rozhodli eh, o mém nástupci eh, velmi silným eh, hlasem 15 hlasů. V podstatě já jsem kdysi dopadl stejně v tomto výboru podobným výsledkem. Téma, eh, o kterém dnes budu hovořit, je nesmírně eh, důležité a týká se klíčových prvků eh, bankovní unie. Bankovní unie je systém, který funguje na úrovni legislativy, tady v parlamentu a jinde, na úrovni regulace a potom na úrovni implementace. Hovoříme teď o implementaci. V bankovní unii pro velké banky, které podléhají dohledu, jejímž vykonavatelem je ECB, vydáváme zprávu. Vydali jsme zprávu za minulý rok a zdá se, že banky e, mají potenciál dostávat se do problémů, tím pádem je potřeba lepší připravenosti a intervence. E, to je také role ECB. E o tom vydáme zprávu příští týden a doufám, že ji tady představíme příští měsíc. Banka, která se dostane do potíží, je vyhodnocena jako krachující nebo eh, náchylná ke krachu a v takovém případě eh, se zapojuje eh, SRB. To všechno podléhá nařízení Evropského bankovního úřadu, který bude předmětem auditu v příští zprávě. A já doufám, že vám tady v parlamentu dochází nastínit úplný obraz klíčových prvků našeho fungování, klíčových prvků bankovní unie. Eh, SRB eh, se nachází v Bruselu, byl založen v roce 2015 a jeho úkolem je konat kroky eh, za účelem řádného, řádné restrukturalizace bank. Abychom se na něco takového mohli připravit, SRB má na starosti nouzové plánování na záchranu každé banky, která spadá do jeho působnosti. Naše hlavní zjištění. Není to systém, který by byl bez problémů. Eh, existují reálné problémy, které je třeba řešit na systémové úrovni. Eh, SRB od začátku měl problémy s nabíráním zaměstnanců se, správným, se správnou kombinací dovedností. A eh, toto spožďování při nabírání personálu mělo dopad na všechny aspekty naší práce, zejména na plánování záchrany. Plány mají nedostatky v mnoha ohledech. Zatím e, nejsou hotové e, plány na záchranu bank v naší působnosti, přestože předběžné verze plánů existují, nicméně nesplňují legislativní standard známý jako jednotný soubor pravidel. Hlavní informace e, o klíčových obchodních modelech bank tam nejsou v těch plánech právě tak jako informace o jejich vztazích s ceřinými společnostmi a dalšími skupinovými strukturami. Eh, pokud jde o eh, dokumenty eh, a podklady, tak nebylo možné na základě stávajících informací splnit legislativní standardy. SRB neurčil takzvané závažné překážky pro banky, které má ve své působnosti, takže není jasné, Jakým způsobem překážky překonávat? Jsou to otázky týkající se struktury bank, které by mohly bránit rychlé záchraně. SRB také zatím nestanovil požadavky na tzv. MMRL, minimální množství vlastních zdrojů a způsobilých pasiv, které by eh, mohly být k dispozici. Eh, to je taková nárazníková zóna, která eh, v brání tomu, aby náklady na záchranu banky nesli daňoví poplatníci. Takže to je velice důležité. SRB je součástí systému, spolupracuje s národními orgány a s ECB. Je zapotřebí určitého zlepšení komunikace a výměny informací eh, mezi ECB a SRB, eh, Eh, to by mělo usnadnit komunikaci v případě, že banka se dostane do potíží, ale také posilovat eh, potenciál toho, aby se banka do potíží nedostala. Eh, je zapotřebí větší jasnost, pokud jde o vymezení rolí a kompetencí v rámci spolupráce s národními orgány, což se týká i ECB, e kde Eh, jsme identifikovali eh, také určité eh, nedostatky právního rámce, včetně toho, že SRB nemůže uvalit moratorium na výběry z bank. Zpráva ukazuje, že založení SRB z ničeho za velice krátkou dobu bylo velice závažnou výzvou a na základě legislativy to byl téměř nemožný úkol. Všechny identifikované slabiny musí být vnímány v tomto kontextu, nicméně e, slabiny to jsou. E, SRB musí e, urychlit nabírání personálu, aby lidské zdroje fungovaly správně Zejména je zapotřebí obsadit specializované a vyšší posty. Doporučujeme, aby SRB dále vyvinul své vnitřní pokyny ohledně toho, co by mělo být v záchranných plánech. SRB by měl také eh, ustanovit datum eh, pro dokončení eh, plánu na záchranu, které by plně splňovaly předpisy, a to na základě přístupu podle priorit, ty nejrizikovější jako první. Doporučujeme také, aby se zlepšilo formální sdílení informací mezi ECB a SRB a je zapotřebí víc jasnosti ve spolupráci s národními orgány, jak už bylo řečeno. SRB by měl požadovat od, od zákonodárců, Eh, aby získal pravomoc uvalit moratorium v případě záchrany banky. Děkuji vám. Thank you, Mr. Cardiff. Um... Děkuji, pane Cardiffe, a teď dám slovo zpravodajce paní Ayala Sender. Děkuji vám moc krát, pane předsedo. Já bych na úvod chtěla poděkovat panu Cardiffovi nejen za tuto prezentaci a za přípravu této zprávy, ale také za ta léta plodné spolupráce, již jsme se v tomto výboru těšili. Spolupráci s, ní, s ním samotným, s jeho týmem, zejména za to, jak snadno vyjadřuje složité otázky jasným, srozumitelným jazykem. Jsou to nejzajímavější výstupy účetního dvora, které dostáváme, jsou pro nás velice užitečné, takže opravdu za to vám eh, vyslovuji uznání. Pokud jde o tuhle zprávu, myslím si, že přichází ve velice důležitý okamžik. Je nedílnou součástí celé řady dokumentů, na kterých musí účetní dvůr pracovat. Je to výsledek našich snah eh, řešit bankovní krizi, která samozřejmě začala v Americe, ale měla devastující dopad na evropský bankovní sektor. Některé banky v členských státech eh, se dostaly do stavu akutní krize. Takže tato zpráva zkrátka přichází v kritickou dobu. Komise musela pracovat pod ohromným tlakem s velice málo zdrojí. a musela vytvořit struktury a postupy, kterými by omezovala škody způsobené bankovní krizí. A zároveň se snažila potýkat se s obecnými následky krize a zakládat instituce, které by měly možnost a schopnost e, obnovit důvěru v systém a ujistit všechny, že tato krize, která nás stála tolik při nejmenším v mé zemi, se dá překonat. A vyslat signál v tom smyslu, že mechanismy a instituce, že, že, že jsou vytvářeny mechanismy a instituce na zvrácení trendu krize a na obnovení důvěry. Jak říkal pan Cardiff, je těžko eh, oddělovat eh, otázku managementu v těchto institucích od krize, ze kterých se tyto instituce zrodily. Instituce samozřejmě musí mít budoucnost, musí přežít, musí být důvěryhodné. Nedávno jsme zažili případ, kdy SRB musel učinit důležité rozhodnutí. A já děkuji panu Cardiffovi. Hovořil o evropských institucích, o členských státech, o veškerých těchto strukturách a poukázal na jisté velmi znepokojivé slabé stránky. Došlo tedy k tomu auditu a tady vidíme, že od té doby se čím dál tím více hlasů ozývá v samotném bankovním sektoru. Dokonce tedy aktéři z bankovního sektoru nám říkají, že instituce, které jsme vytvořili, my sami společně s komisí, samozřejmě také za spolupráce s členskými státy na radě. Bankovní sektor tedy říká, že tyto instituce sebou přinesly příliš mnoho regulace. Jiní ovšem říkají, že to není pravda, že naopak, že není, že není dost regulace v této oblasti a že to je důvodem, proč jsme stále ještě se nedokázali zcela zotavit z krize. Například v mé zemi je e, problém s Banko Popular. E, paní Kenning musela dokonce se dostavit do parlamentu, aby, e, aby vysvětlila rozhodnutí, které SRB přijalo v této věci. Proto je, myslím, velmi naléhavé, abychom veškeré tyto mechanismy ještě doplnili. V dokumentu, který, byl, který připravíme, budeme trvat na těchto slabostech, neboť to jsou slabosti, které jsou klíčové povahy. Například problém lidských zdrojů. Pokud nemají dost lidí, kvalifikovaného personálu, jak s ohledem na aktuální situaci mohou dobře fungovat. Jak může ten systém fungovat? A jak? Že nemáme dost kvalifikovaného eh, personálu. Kdo to, to může? Tady není jasné rozdělení odpovědnosti, což je důvodem pro to, proč dnes dochází k situacím střetu a konfliktů. Například přednedávnen byl problém s bankou Banco Popular ve Španělsku, a tato banka byla i hned eh, prodána eh, bance Santander. A hovořím příliš dlouho. Dobrá, eh, uzavřu to. Pouze chci říci, že připravím svou zprávu a že tam doplním jisté věci. Co se týče zprávy účetního dvora o evropských agenturách, tam nacházíme prvky, které hovoří o SRB, jsou tam komentáře o fungování SRB a je tam celá řada zjištění, velmi znepokojících zjištění. A já toto vše převezmu do návrhu své zprávy. Například mám na mysli složitost mechanismů, nedostatek transparentnosti, problém kvality vzdělávání a dokonce i problém kvality a důvěryhodnosti informací. Děkuji. Krátké představení většinou znamená krátké, ale výjimečně dostane slovo zpravodaj na ekonu kolega Hayes. Děkuji, paní předsedkyně. Na jednu minutu, protože vím, že jsme pod časovým tlakem. E, tohle e, je obrovský kus práce účetního dvora. Já jsem říkal už dříve, že e, je potřeba, aby tuto, tato práce byla představena i ve výboru Ekon a dalších, protože jde napříč různými mandáty. Paní Kenning byla nedávno jmenována, což já jsem osobně souhlasil, ale souhlasím se, všem, se vším, co říkal pan Cardiff to je organizace, která existuje od roku 2015, co víme. A jak právě říkala kolegyně, padla velice důležitá rozhodnutí eh, v červnu o Banco Popular a Santander. Eh, já mám jedinou otázku. Eh, souhlasím se vším, co v té zprávě je. Budu o tom hovořit při jiné příležitosti s paní Koning v jiném výboru v Ekonu. Já mám jedinou zásadní otázku. Z účetního dvora Eh, jaké mají finanční instituce zkušenosti s SRB, protože některé instituce mě informovaly, že pokud jde o ty potíže, kterým čelí, tak jednou z nich je eh, netransparentnost eh, výpočtu plateb a potom to časové hledisko, kdy jsou banky informovány, e, jaká ta platba bude a kdy e, bude vyplacena. E, je tohle součástí obecné revize institucí, které jednají s SRB prostřednictvím SRF? Tohle je podle mě důležitá otázka, na kterou se také musíme soustředit. Jinak zcela souhlasím se závěry zprávy a jsou to velice důležité myšlenky. Tak na odpověď nemáme čas, je mi líto, pane Cardiffe. Prosím, napište mail, protože zkrátka nemáme čas. Tím jsme na konci tohoto bodu a e, teď následuje e, podle článku 69F e, společné zasedání s výborem BAČ a je třeba informovat o výsledcích trialogů. Dospěli jsme k dohodě 11. prosince a máme před sebou kompromisní text, kde jsou otevřené technické otázky, které vyřešíme v nejbližších dnech. Parlament prosadil čtyři základní body, že v Evropské unii nebudou svěřenecké fondy, fondy, že bude zrušen eh, princip eh, ziskovosti u finanční pomoci a také eh, strukturální fondy a EFSI a že nebudou omezeny kompetence rozpočtového výboru. Další hlavní body jsou výkonnost, která teď byla zavedena, potom zachování pravidla vnitřních účelově vázaných příjmů, potom flexibilita a další, které ztroskotaly v radě. Potom eh, je tu role Evropského parlamentu při vytváření nových tematických svěřeneckých fondů a nový schvalovací postup. Eh, pak je tu pravidla o kombinace různých forem financování. Toto pravidlo eh, bude zjednodušeno a vznikl také jednotný rámec pro finanční nástroje a záruky z evropského rozpočtu, což by mělo v budoucnu umožnit také EFSI začlenit pod rozpočtové nařízení. Potom potom auditní výbory ve všech institucích a urychlení postupu absolutoria. K tomu bude ještě společné prohlášení a už v tomto roce komise eh, vydá zprávu eh, o eh, provádění managementu. To bylo k tomuto tématu. Já děkuji zpravodajce kolegyni Ajale, která se oddaně účastnila trialogu. Děkuji také stínovým zpravodajům a je dobře, že jsme dospěli k dohodě. Děkuji, tím jsme na konci této části schůze a já vás prosím, abychom se rychle přesunuli do Jan 2 2 kde pokračujeme v 17.30 společně s výborem výborem LIBE na téma OLAF a e, Evropský úřad veřejného žalobce. Tímto končí toto zasedání společně s rozpočtovým výborem.